Nyní jsme měli 38 otázek a odpovědí a nyní na závěr má ještě pan dezignovaný komisař pět minut na to, aby mohl pronést svůj závěrečný projev. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych vám všem poděkoval, vážení poslanci, za vaše otázky. Myslím si, že eh, se jasně potvrzuje, že výbory TRAN i ITRE jsou velice silné, pokud jde o expertní znalosti a eh, pokud jde o zápal pro Evropu a eh, řešení skutečných problémů evropských občanů. Já vím, že mnozí z vás jste pracovali v oblasti dopravy, jste bývalí ministři dopravy, bývalí komisaři pro dopravu, anebo velice aktivní poslanci, kteří se zabývali problematikou dopravy mnoho let. To je velice dobrá zpráva pro evropské občany protože v oblasti dopravy a vesmíru bude příštích pět let naprosto zásadních. Já bych to trochu svázal s otázkou pana Ujhejho. Ten se ptal, jak vidím budoucnost Evropy a budoucnost dopravy. Můžu vám říct, jak bude souzena za pět let Evropská komise. Já si myslím, že kritéria budou velice jednoduchá. Podařilo se nám znovu eh, nastartovat růst, podařilo se nám vytvořit nová pracovní místa, eh, připravili jsme eh, Evropu na tvrdou konkurenci v novém globalizovaném světě a co je také důležité. Eh, udělali jsme to naším evropským způsobem, neboli příznivě k životnímu prostředí, eh, udržitelně, s vysokými sociálními standardy. A eh, nebudou to lehké otázky, protože každý evropský občan nám bude soudcem a bude posuzovat eh, odpovědi na tyto velice důležité politické otázky. Já ale věřím, eh, že eh, máme v Evropě ty správné ingredience k tomu, abychom to uskutečnili a ve spolupráci s vámi pomocí našeho společného úsilí se nám podaří uspět. S mnohými z vás jsem spolupracoval i během současného mandátu a víte, že já velmi věřím v úzkou spolupráci spolupráci mezi Evropským parlamentem a e, komisí v nejlepším komunitárním e, evropském e, duchu. Ve současném období jsem velice úzce spolupracoval s konferencí předsedů výborů, s výborem AFKO a s výborem Jury a e, bylo by e, mi ctí a byl bych rád, kdybych sem mohl vnést stejný přístup e, strukturované spolupráce s oběma vašimi výroky, výro, výbory. Čeká nás hodně práce, naše společná agenda je obrovská, výzvy jsou nesmírné, ale já věřím, že v Evropě máme potenciál pro to, abychom se s nimi utkali. Takže pokud mě podpoříte, já velice rád s vámi budu spolupracovat. Děkuji vám, pane předsedo. Ja, mit diesem po tomto právě se dostáváme k konci dnešního slyšení. Děkuji všem kolegyním a kolegům, všem poslancům za jejich velice vhodné otázky, které se týkaly vesmíru a dopravy a děkuji rovněž designovanému komisaři panu Ševčovičovi za jeho odpovědi a stanoviska. Připomínám koordinátorům a místopředsedům, že schůze, kde budeme hodnotit toto slyšení, se bude konat zítra ráno v 9 hodin 30 minut v místnosti ASP 1G2. Bude se jednat o schůzi za zavřenými dveřmi. Nakonec děkuji tlumočníkům za skvělou práci, kterou odvedli a také za trpělivost, že jsme mohli překročit na dobu plánovanou pro naši schůzi. vidíte, že vaše práce byla skutečně zhodnocena, požívá respektu a já ještě jednou děkuji všem a končím naší schůzi.